Ještě než eh, nastane další rozprava, tak chci říct, že podle článku 198 eh, konference předsedů dostala žádost od 283 poslankyň a poslanců vytvořit eh, vyšetřovací výbor ohledně měření emisí v automobilovém sektoru. Takže na odpoledním zasedání konference předsedů bylo eh, tato žádost zaznamenána a bylo rozhodnuto předložit plenárnímu zasedání návrh rozhodnutí s cílem vytvořit vytvořit eh, eh, vyšetřovací komisi a také stanovit její eh, složení, její pravomoce, počet členů, délku mandátu návrh rozhodnutí B8 pomlčka 1424 lomeno 2015 je k dispozici na webových stránkách parlamentu. Takže náš parlament se k tomuto vyjádří na počátku hlasování eh, eh, zítra eh, konference předsedů, co se týče členů tedy e, může před 20. hodinou přijímat návrhy na složení komise. A e, my se e, vyjádříme k při složení komisi, komise, vyšetřovací komise 19. ledna. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem teď slyšel tady to oznámení a že tady tedy existuje tento návrh, Eh, a my ho můžeme ještě pozměnit eh, a máme na to méně jak 60 minut. Můžeme předkládat pozměňovací návrhy do 20 hodin dnes. To Ne nepřipadá dost demokratické. Není to demokratický postup. Potřebujeme více času, eh, pokud máme přijít s nějakými konkrétními návrhy do 8, tak to není realizovatelné. Já musím říct, jak to také víte, teď nemůžeme tuto rozpravu začít. Toto rozhodnutí je rozhodnutí, které přijala konference předsedů a konference předsedů stanovila určitý časový harmonogram a také lhůtu, do kdy je možno podávat pozměňovací návrhy. Co se týče rozhodnutí konference předsedů, tak my ji můžeme vzít pouze na vědomí. To je všechno. Omlouvám se a to je konec eh, rozpravy k, této tématu, k tomuto tématu. A teď eh, nastává tedy eh, čas na prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v souvislosti s 20. výročím Daytonské mírové dohody. A